Eh, kolegové, mm, přeji vám všem krásný dobrý den. Mohl bych vás požádat, abyste laskavě zaujali vaše místa, abychom mohli pokračovat v našem zasedání. Drazí kolegové, je mým potěšením informovat vás o tom, Mohl bych vás požádat o eh, vaši pozornost Prosím pěkně, posaďte se, abychom mohli pokračovat. Děkuji vám znovu tedy, kolegové. Je mi potěšením informovat vás o tom, že delegace parlamentního shromažení Evropské unie jsme se středozemní unii dnes se sejde s panem Alasumin, což je místo předseda Evropského parlamentu a panem Ahmadem Guru, který je předsedou výboru pro zahraniční záležitosti a národní bezpečnost. Rád bych také velice srdečně přivítal pana Alasumiho a Micharbujeho. Bujeho a rád bych zdůraznil význam, který přikládáme spolupráci mezi Evropským parlamentem a Arabským parlamentem. Takže vítejte, pánové. Kolegové, Tady se někdo hlásí, ale budu akceptovat skutečně jenom přihlášky týkající se jednacího řádu. Jinak vám nebudu dávat slovo, protože chci, abychom postoupili k hlasování. Takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Určitě si uvědomíte, že je to důležitý záležitost, ke které chci říct si pár slov. Jeden z nejrespektovanějších politiků z Kosova já se omlouvám, toto není k pořadu jednání. Eh, musíte říct si článek, ke kterému se chcete vyjádřit. Já jsem řekl, že budu akceptovat pouze připomínky k pořadu jednání. Máme před námi významné hlasování. Omlouvám se vám, Doufáme, že budete mít čas na vyjádření zítra. Paní Gomešová, vy máte něco k pořadu jednání? Ráda bych vás informovala o tom, že profesor Mirro Gutina byl eh, uvězněn v Etiopii a my žádáme, aby byl propuštěn. Kolegové, znovu vám připomínám, že to není k pořadu jednání a teď budeme pokračovat a přistupujeme k hlasování. Dámy a pánové, první bod našeho jednání k hlasování je zpráva pana Buchnera kontrola vývozu, přepravy, zprostředkování technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užitý eh, výbor pro mezinárodní obchod, toto je rolkou hlasování, čili jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. The vote is closed. Ukončuji hlasování.